So, liebe... Dobré jitro, kolegyně, kolegové. Můžeme pokračovat v našem jednání. A nyní máme na pořadu bod číslo 6, což je stanovisko parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 pozměněnému radou. A tady máme tak nějaké pozměňovací návrhy z našeho výboru paní Hauk. Tady dnes není a proto nám paní Linda McEwen sdělí, jaké má náš výbor jaká má náš výbor přání k rozpočtu 2011. Máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, Jutta Hauk se omlouvá ale budeme se dělat poznámky, jak víte, ona je daleko více odbornice na rozpočet než já, takže já budu zaznamenávat vystoupení kolegů a předám jí je, aby měla k dispozici před dalším kolem jednání. Eh, Juta vám dala své stanovisko s odůvodněním a požádala mě, abych vám dnes sdělila, že běžela dlouhá jednání se sekretariátem Rady z DG, NV z DG Sanko. Eh, jedna klíčová změna, kterou je třeba zaznamenat, je, že se změnila nomenklatura kvůli vytvoření DG pro klimatickou politiku. Když se podíváte na rozpočet, tak původně tam bylo generální ředitelství pro Envy také, a nyní je tam také rozpočtový řádek DG Klim. Juta chtěla upozornit na pokračující problém s tabákovým fondem. Tabákový fond eh, byl financován z příspěvků od tabákových firm, výrobců cigaret. Eh, jde o prostředky na informační kampaně pro veřejnost o nebezpečí, o riziku kouření. Ovšem v roce 2010 tento fond vyprší a DG eh, Sanko hledá, hledá nějaké řešení, jak v tom pokračovat, a zatím to řešení nalezeno nebylo. Takže to je také obsaženo ve zprávě v bodě 5, kde hovoříme o tom, že DG Agri a DG Sanko by měli hledat uspokojivé řešení. Tak by bylo možné v této kampani pokračovat. Včera se o tom zmiňovali také zástupkyně belgického předsednictví. Řada kolegů předložila pilotní projekty a přípravné akce pro tento rozpočet. Komise na ně zareagovala ve zprávě minulý týden, 8. července to bylo zveřejněno. Juta jenom připomíná kolegům, že pokud je o pilotní projekty a jaký má být jejich účel, pilotní projekt má být experimentální, inovativní povahy, má otestovat proveditelnost dané akce i užitečnost. Přípravné akce potom eh, jsou na přípravu návrhů, ze kterých mají potom se vyvinout do budoucna akce. Čili Jota vlastně říká, že ty projekty, bude, projekty tedy, projektové návrhy předložené kolik je bude přeskomovat podle těchto kritérií. A požádala mě také, abych upozornila na harmonogram 19. července lhůta pro poznací návrhy k tomuto návrhu stanoviska. A pokud je, to jsou tedy ty změnové návrhy pro rozpočet, Eh, Matice pro tyto poznací návrhy byla 7. července zaslána sekretariátem všem, minulý týden tedy, a hlasování proběhne 6. září ve Štrasburku. Eh, Juta chce vyjádřit díky sekretariátu, znamená Emily a Románovi, za jejich přispění k přípravě rozpočtu. Takže tolik vzkazy od Juty. Jinak je všechno v tom návrhu stanoviska a jak jsem řekla, já ji tady budu dělat zápis této diskuse a předám jí své poznámky. Děkuji, Lindo, za zprávu jménem Juty a také dík sekretariátu byl již předán. Jsou nějaké připomínky? Chce se k tomu někdo vyjádřit? Není tomu tak? Zdá se, že vládne obecná únava či obecná spokojenost a tak eh, řekněme, že to je spokojenost, pořád je to lepší než únava, tak toto jsme takto vzali na vědomí a data všechny jsou známá. Eh, skončili jsme o chvilku dříve, než jsme předpokládali a nyní jsme u hlasování a nevím, zdali kolegové počítali s půl desátou, ale tak to jednoduše je. Tak se nyní dostáváme k dalšímu bodu a to je biologická rozmanitost. Je to zpráva paní de Lange, která je určitě na cestě k nám, ale tady se jedná o hlasování, o pozměňovacích návrzích. A sice jich máme 104. My jsme již cvičeni ve hlasování v tomto výboru Richard. Richarde, prosím. Pane předsedo, poté, co v programu máme hlasování o 9.30, opravdu tady nás není mnoho, proto bychom si možná měli udělat kratoučkou přestávku, protože je nás není dostatek. A je tady opravdu výslovně napsáno začátek 9.30. Tak to je možná dobrá připomínka, proto bychom nyní se měli zabývat zprávou delegace výborů v Envy z návštěvy EFSA, to je bod číslo 11. To je možná příležitost to projednat nyní a ušetříme si tímto čas. My jsme navštívili Parmu, byla nás delegace sedmi členů, zprávu jste také již viděli. A EFSA je agenturou, která existuje od roku 2002 a vznikla v důsledku potravinových skandálů v 90. letech a jejím úkolem je předkládat nezávislé vědecká stanoviska pro celý potravinový řetězec. Včera s panem komisařem Dalím jsme také diskutovali o tom, pokud se týče hodnocení rizik, která e, se zpracovává. Naše delegace se také na toto vyptávala a dotazovali jsme se na kvalitu vědců a na nezávislost vědců. A také jsme se dotazovali na rozsah vědeckých studií, které jsou zpracovávány, tak, aby se pokryla jednotlivá témata. EFSA je agenturou, která se nyní buduje. My celou historii známe a také známe volbu sídla Parma to také není snadná věc a nebyla snadná věc, i když nyní dochází ke zlepšení. EFSA dostane novou budovu a především pro pracovníky tam bude existovat Evropská škola, což je velice důležité pro rodiny s dětmi, tak aby tam byla příslušná eh, škola, tak aby nemuseli vozit děti do Ispry, což je velice daleko tak, aby tyto děti mohly navštěvovat Evropskou školu. Všechna ožehavá témata jsme tam projednávali. GMO, tuto debatu jsme již vedli včera, potom nové potraviny, to je klonované maso, otázka pesticidů, by, bisfenol A, tímto tématem jsme se také zabývali, a potom také označování. Sicherlich eine Agentur mit lauter kontroversen äh, Themen. Ma äh, Výživové údaje. A EFSA zde musíme dávat pozor, abychom ji neoprávněně nekritizovali, průběžně. Nedá se říci, že by EFSA nebyla nezávislá. Můžeme si stěžovat na to, že možná se nedělají dostatečné studie pro dlouhodobé účinky a možná tímto směrem bychom se mohli ubírat. Myslím si, že tato návštěva byla velice užitečná. EFSA byla také vděčná za náš zájem. My jsme se My jsme měli možnost se prezentovat téměř před všemi 300 až 400 pracovníky a také to bylo podobně jako v EFCHA, v eh, Helsinkách. Tady opravdu si našich váže, váště velice váží a tyto návštěvy jsou velice důležité, protože tyto agentury pracují daleko od Bruselu a potřebují zájemný kontakt. My tady máme kontaktní osoby, ale případné příležitostné návštěvy jsou velice vhodné. Také někteří z nás, kteří zde sedí, byli součástí delegace a proto se jich ptám, zdali mají ještě nějaké připomínky k této zprávě. Pan Zibel, já se chci zeptat na závěry, které delegace vyvodila z návštěvy, protože zpráva hovoří o kritických aspektech. To je například hodnocení rizik, kde jsme nebyli vždy spokojeni ve vztahu ke klonovanému masu a ke GMO. A také právě tyto tato neslučitelná pravidla, kvůli kterým jsme EFSU vždy kritizovali. Mě by zajímaly kriti- konkrétní závěry, které delegace vyvodila. Z tak, aby EFSA se stala opravdu uznávanou institucí. A také u slučitelnosti tato věc také není úplně eh, jasná věc. Můžeš nám, prosím, také říci své názory nebo celkové závěry eh, delegace? Kritika není nic nového, ta existuje již delší dobu. A komisař Dalí také Parmu navštívil a bylo domluveno, a že do konce podzimu 2010 vedení EFSI bude prověřeno a celková činnost EFSI bude prověřena. A včera jsme se dozvěděli, že bude zpracována zpráva o změně, o změně struktury této agentury. A já se mohu připojit k tomu, co řekli včera kolegové. Reputace EFSA se musí zlepšit, musí se, to stát, musí se stát respektovanou institucí a je ji odborné posudky, jejich, jejich odborné posudky musí být respektovány, i když se s nimi nebude souhlasit. Musí také analýzy rizik musí být kvalita, kvalitní, objektivní a nezávislá. Ještě později v průběhu roku o tom budeme hovořit, až budou studie k dispozici. Linda, prosím. Ano, já jenom mám otázku víceméně k té obecné otázce agentury. Já si myslím, že to, co jsme říkali o mm, těch skóre, o, tom, že, pardon, o těch školách, eh, o té realitě lidí, kteří tam pracují, já si myslím, že už máme v EU příliš mnoho agentur, eh, některé z nich nemají dostatečně jasný mandát. Já si myslím, že do budoucna bychom měli zakládat nové agentury jedině, pokud budou muset provádět konkrétní evropskou legislativu, eh, anebo pokud budou prostě nahrazovat v úkolech, které provádějí nějaké jiné pracovníky jinde. A musíme skutečně být velice přikří k radě, když opět eh, bude chtít nestrukturovaně zakládat nějaké, nějaké další agentury, aby uspokojila eh, někoho na zasedání, nějakého ministra na zasedání rady, když se dostahuje kompromisu a podobně. Ono se ono to může být taksi sekundární, sekundárního významu v politickém světě, ale potom ty agentury musí nějak fungovat a třeba získat lidi, kteří se tam přestěhují a budou tam prostě tu práci vykonávat, budou proto kvalifikovaní. Pokud je o ty bezpečnostní studie, měli bychom si uvědomovat, že věci vždy odpovídají na otázku, kterou jim položíte. Pokud jim položíte otázku, je to bezpečné, tak vám polož, tak vám odpovím na to, zda je to vědecké za to bezpečné, a ne, ne na to, zda je to žádoucí, jako například eh, maso sklonovaných zvířat. Je bezpečné to maso konzumovat, na to vám odpoví, ale potřebujeme něco takového jako společnost, to už je trošku jiná otázka. Čili musíme si být vědomi, že agentury nám dají nikoli odpověď na, ty šir, na ten širší kontext, ale pouze vědeckou, vědecké stanovisko ke konkrétně položenému dotazu. Takže potom, do jaké míry se máme řídit jejich stanovisky, to je potom věc k širší diskusi. Dále proto bychom také se měli přestat tvářit, že všechno má vždycky vědecký podklad. Tak to prostě není. U klonovaných zvířat je také celá řada eh, problémů, které se týkají dobrých životních podmínek zvířat. Nejenom toho, zda vůbec eh, maso z těchto zvířat je eh, bezpečné, nezávadné. Pokud o bisphenol A, říkal jste, že jste se tam o tom bavili. Já se matně vzpomínám, že jsme tento týden něco obdrželi od EFSA k bisfenolu A, nebo to je komise, která k tomu vydá zprávu. Já mám dojem, že 13. 14. července se něco chystalo, to znamená včera či dnes. Dostane náš výbor nějaký takový dokument? Ja, das fragen wir mal die Kommission na to se zeptáme komisi, jestli tady je někdo za komisi, kdo to může zodpovědět. Je někdo schopen nám na toto odpovědět, prosím. Pan Wolf? Děkuji, pane předsedo. Jak bylo oznámeno na webové stránce tento týden, tak závěrečnou zprávu o bisfenolu A jsme odložili na září. My ještě musíme projít 800 studií a bude to tedy provedeno potom v září. Ano, to byla informace o bisfenolu A. Nebude to tedy v červenci, ale v září. Jsou ještě nějaké další připomínky? Parlament zpracoval několik zpráv o agenturách EU a my nejsme spokojeni s rozhodováním v radě. Takže podle mota, která země nemá ještě žádnou agenturu a potom nerozumně se agentury uh, E, rozdělují. Je to takový podpory různých organizačních forem. A zde vnes do toho nějaký řád, to je složitá úloha. Já jsem dříve se tímto tématem zabýval ve výboru AFKO. Pokud se týče dalšího aspektu, o kterém hovořila Linda, opravdu jsme o tom diskutovali EFSA dělá pouze risk assessment, hodnocení rizik a potom risk management, tedy řízení rizik, poslední posouzení, politické posouzení, to děláme my. My také se vždy neřídíme tím, co nám věda říká, ale my děláme to, co politika považuje za důležité a za správné. Ale po době osvícení, když jsme spíše hovořili a věřili v rozum než v něco jiného, tak také máme stále sklony řídit se vědeckými názory, ale ne vždy. To je pravda. A také se upozornilo na to, že FTA v USA dělá pouze hodnocení rizik. To znamená, v USA je to pouze čistá věda, tady neexistují žádné sociálně-ekonomické úvahy, zatímco EFSA to má také ve svém zadání. To znamená, že by se mělo dělat hodnocení rizik také ze sociálně-ekonomických aspektů, nejenom z vědeckých aspektů, ale samozřejmě věda je, tady má silnější, větší místo v agentuře a potom hodnocení a řízení rizik musí dělat jak komise, tak i my jako zákonodárce. Nevím, zdali ještě se někdo chce vyjádřit, není tomu tak? tak se domníváme, že jsme ten čas dobře překlenuli a máme tady dostatek kolegů. Chci ještě připomenout, že Vittorio Prodi má také svůj volební okrsek v Parmě. Nevím, zdali eh, Vittorio se chce vyjádřit k naší návštěvě. Eh, chceš ještě se k tomu vyjádřit, Vittorio? Eh, ehm, Děkuji, pane předsedo. Já jsem bohužel nesledoval celou diskusi, ale abych k tomu také něco řekl. Návštěva byla důležitá. Zvláště aby bylo možné zjistit a zblízka vidět, jakým způsobem funguje tento úřad v rámci témat, které náš výbor zajímají. Je pravda, že EFSA je orgán, který ještě může být vylepšen, ale myslím si, že je to um, orgán, se kterým můžeme počítat, abychom prohlubovali naše znalosti, ale je to také úřad, který může podpořit naši činnost na základě vhodných vědeckých poznatků. Musíme tento úřad podporovat a musíme také monitorovat jeho práci. Protože zde existují témata jako nové potraviny, geneticky modifikované plodiny, a také tlak, který bude vyvíjen na zemědělství, protože budeme mít novou výrobu a budeme muset detailně monitorovat na základě dobrých znalostí toto téma. Já mám důvěru v to, že EFSA skutečně bude moci vykonávat důležitou úlohu pro naši práci. Děkuji, Vittorio. To mohu pouze potvrdit. My EFSU potřebujeme a proto máme zájem o zlepšení její činnosti. A celkově můžeme říci, že pro naši legislativní práci je tato agentura mimořádně důležitá a proto bychom měli také dobře dbát na to a dávat pozor na to, co budeme kritizovat a kde budeme nabízet pomoc a podporu, protože tato tato agentura je pro řešení komplikovaných témat důležitá. A nyní se dostaneme k dalšímu bodu na programu a to je hlasování o zprávě o implementaci zprávy, která o uplatňování právních předpisů EU s cílem zachovat biologickou rozmanitost a máme tady již hodně členů výboru a proto můžeme přejít k hlasování. Máte před sebou hlasovací seznam a začínám pozměňovacím návrhem číslo dvě. Máte všechny, tak všichni také své hlasovací kartičky, protože později budeme také hlasovat elektronicky, ale nyní budeme zvedat ruce. Kdo je pro dvě? Děkuji, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Také přijato. 4. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6. Pro? proti, zdrželi se, přijato. Sedm pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, také přijato.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 Pet jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 Fielner, hlasování po částech, první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 Gebrande a další po částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, prověříme to, zkontrolujeme druhou část 39. Hlas, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 pro, 22 proti, dva se zdrželi, je to přijato. Já. Takže je to přijato a nedá se nic nic dělat. Já... Pane předsedo, já nemohu nalézt eh, své hlasovací kartu, takže nemohu hlasovat elektronicky dnes ráno. Bitte. Kolegyně, pokud si kolegyně přinesla hlasácí kartu, anebo kolega a ta karta je rozbitá, tak možná by se ten hlas měl započítat. Samozřejmě lidé někdy zapomenou kartu, ale pokud ta karta nefunguje, tak to byste ten hlas měl počítat, jinak bychom s tím rovnou mohli přestat. Kaputte Karte je keine Karte. No ale rozbitá kartička to je vlastně jakoby žádná kartička. Also, dann würde ich takže navrhuji, abychom hlasovali ještě jednou a spočítáme to, tak abychom neměli žádné problémy. Takže směr je jasný. My hlasujeme ve výboru elektronicky, člověk to většinou ví a buď si hlasovací lístek přinese nebo nepřinese. just to say, I mean... Já jestli se vám rozbila kartička, tak určitě nemáte jenom jednu, máte vždycky dvě nebo tři, tak si můžete nechat přinést další. Ale myslím si, že bychom to nyní také mohli akceptovat a nechte si přinést další kartičku, jinak budeme eh, vést tuto debatu stále dokola, protože jiní pak říkají, že něco jiného se již stalo v minulosti a podobně. Yes, no. Pravidlo je jasné. Máme elektronické hlasování a tady platí výsledek. A když tady začnu s tím rozbité kartičky anebo nepřítomné kartičky, tak z toho bude zmatek. My můžeme nyní hlasování zopakovat, to by bylo respektování té rozbité kartičky, ale máme v každém případě elektronický e, výsledek a v tomto výboru se vždy hlasuje elektronicky. Takže 39. část zopakujeme. Ještě jednou hlasování. Hlasování je zahájeno. 39. druhá část. Hlasování je zahájeno. Abstimmung ist geschlossen. Hlasování je ukončeno. Tak tady to máme. Takže je to teďka kapku jinak. Druhá část je zamítnuta. A ta rozbitá kartička se ukázala jako prospěšná. Čtyřicítka. Kdo je pro? Čtyřicet pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto ale můžeme to klidně zkontrolovat. Čtyřicítku můžeme ještě prověřit. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování ukončeno. 28 pro, 25 proti přijato. Takže to stálo za to. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44 bylo staženo, 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 odpadá. A nyní jsme u konzolidovaného pozměňovacího návrhu číslo 2. Kdo je pro tento konzolidovaný pozměňovací návrh? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní odpadají různé pozměňovací návrhy a nyní se dostaneme k pozměňovacímu návrhu 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 49. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 50. Pro? Proti? zdrželi se, také přijato. Pak slyším, u 53 byla stažena první část a ne ta druhá část, takže budeme hlasovat o druhé části pro. Proti. Zdrželi se přijato. 52 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 51 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Prověříme to. Takže zkontrolujeme 1,50. Hlasování je ukončeno. EPP má o dva navíc. Tam musíte vyndat dvě hlasovací kartičky. Takže teďka je to v pořádku. Takže je to jasnou většinou přijato. 54, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 1 pro proti, zdrželi se, přijato. Nyní 58. Také hlasování o počástech První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, prověříme druhou část elektronicky. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 60 pro. Proti. Zdrželi se. To také ještě prověříme. Takže tady máme také u EPP jeden navíc. Teďka je to v pořádku. Hlasování ukončeno. Děkuji. Přijato. 59 pro. 59 pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. 61 pro. To odpadá šedesátka byla přijata, ano, tady to vidím. Takže tři odpadají a nyní se dostaneme k petý pět, to také ne, říká pan předseda, takže k 63. 63 Gebrandy a další pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme to. 63. Hlasování ukončeno. Přijato. 64 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pech 5. Eh, hlasování po částech. První část. Děkuji. Proti. Zdrželi se. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato peš 11 eh, po částech. První část pro, proti, strželi se přijato. Druhá část pro, také přijato. Peš 12 pro, proti, zdrželi se přijato. Peš 7 pro, proti, zdrželi se přijato 65 pro, proti, zdrželi se přijato. Petý 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Peš 13 pro, proti, zdrželi se přijato. 66 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Potom konzolidovaný pozňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Tak se dostáváme k pětý 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 7, 37 Belie pro, proti, zdrželi se přijato. 72 pro, proti, zdrželi se přijato. 47 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní 76 pro, proti, zdrželi se přijato. Ještě jednou 76 prověříme. Takže je to zamítnuto. 75 brand pro. Proti. Zdrželi se. A není 79 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 77 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Petý 12, první část pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 80. Kardenbach a další pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme. Prověříme osmdesátku. Hlasování ukončeno. Přijato. 82 a 83 pro. Tady je napsáno 82, 83 jsou identické, takže pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi se, prověříme to. Prověříme 86. -ku. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. pak tady máme přání, abychom o PEŠ 21 skutečně ještě jednou hlasovali. Takže je tady tato žádost, ano, ze strany zelených, je tady tato prosba, ano. Ano, žádáme hlasování o PEŠ 21. Důvod je ten, že to ustanovení ten text, o kterém hovoří tento poznací návrh, že to není vlastně obsaženo v usnesení, takže bychom si přáli, aby se hlasovalo o tomto bodu. Paní zpravodajka, Peš 21 je úplně protichodné proti tomu, co jsme nyní hlasovali. Tady se hovoří o tom, že potřebujeme národní cíle, ale my jsme ho nyní odhlasovali obecný integrální přístup a opravdu tyto pozňovací návrhy by se měly zabývat rybolovem a petiční záležitosti by se měly zabývat skutečně petičními záležitostmi. A my jsme řekli, že chceme mainstreaming a integrální přístup a právě proto nechceme začlenovat eh, národní cíle a nechceme stanovovat odvětvové a národní cíle. Později budeme chtít eh, nadnárodní spolupráci, takže to není pokryto, jde to úplně protichůdně proti tomu, co jsme dosud hlasovali. A nyní jsme si vyslechli dvě připomínky, takže kdo je pro to, abychom hlasovali o PEŠ 21? Kdo je pro? přestože to nemá s rybami nic společného. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zdá se mi, že to je zamítnuté. Takže většina byla proti, takže hlasovat se nebude. 87. Osmdesát sedm odpadá, osmdesát devět, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Konzolidovaný návrh čtyři. pro, kdo je pro čtyřku? Děkuji, proti, zdrželi se přijato. Dále devadesátka. Takže ještě jednou máme 93 druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme to. Takže 93. druhá část se prověří. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Bylo to těsné. 90 van Brent s ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro? Takže poté, co si zpravodajka eh, ten text přečetla, tak také hlasuje pro. Je vždycky užitečné si to přečíst, kdo je pro, tedy proti, přijato. A nyní se dostaneme k 96. Perelio Rodriguez pro. Proti. Zdrželi se přijato. 97 Kramer. Dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. 98. Oddělené části, první část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. 99 na tři části. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, prověříme to. Prověříme druhou část, hlasujeme o druhé části. Hlasování ukončeno. Přijato. Třetí část pro. Proti zdrželi se. Prověříme to. Prověříme třetí část. Hlasování ukončeno, také je to přijato. Pak máme zde konsolidovaný návrh 6. Kdo je pro? proti. Já si myslím, že to musíme ještě prověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. A je to přijato 29 ku 24. Nyní se dostáváme k 88. Gebrandy a další pro. Prosti. strželi se zamítnuto. 176 klas pro. Proti. Zdrželi se přijato. 27 pro. Proti zdrželi se, přijato. 106 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, také přijato. 107 pro, proti, zdrželi se, přijato. 108 pro, proti, zdrželi se přijato. Prověříme to? Ano, zkontrolujeme 108. Hlasování je ukončeno, zamítnuto. 109 po částech. První část pro, proti zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 114 pro, proti, zdrželi se přijato. 28 pro, proti, zdrželi se přijato. 110 pro, Proti. Zdrželi se zamítnuto. 111. Ještě jednou prověříme 110. Takže prověříme 110. Hlasování je zahájeno. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 111. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 112. Pro? Proti? E, zdrželi se? Zamítnuto. Peš? Teď to bylo jasně vidět. Říká pan předseda Peš 6 pro proti, zdrželi se, přijato. Peš 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Peš 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 119 a Peš 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 113 pro, proti, zdrželi se přijato. 115 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 116 pro, Sto patnáctku chcete prověřit? Takže 116 pro proti, zdrželi se přijato. 117 pro, proti, zdrželi se přijato. 188 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 190 pro, proti, Přijato. 118 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme 118 elektronicky. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 120 pro, proti, zdrželi se, přijato. 122 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 124 pro, proti, zdrželi se, přijato. Peš čtyři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se, přijato. 128 pro, proti, zdrželi se, prověříme to. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 129 pro. Proti zdrželi se přijato. Konsolidovaný návrh 5 pro. Proti zdrželi se, přijato. Pod titulek 6, 130, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Peš 2, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, peš 10 pro, proti, zdrželi se, prověříme to. Takže prověříme, zkontrolujeme peš 10. Hlasování ukončeno, přijato. 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 131 pro, proti, zdrželi se, e, schváleno. 136 proti, pro, proti, zdrželi se, přijato. Identické 133, 134. Takže pro, proti, zdrželi se zamítnuto 135 pro, proti, zdrželi se přijato. 137 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Peš 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 138 pro, proti, zdrželi se přijato. 139 pro, proti, zdrželi se přijato. Prověříme to. Takže zahajuji elektronické hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato. 100 40 po dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme to, takže prověříme 140 první část. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. a pak odpadá i ta druhá část, protože to nedává žádný smysl a potom 141 pro, proti, zdrželi se přijato. 142 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 144 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, prověříme druhou část. Hlasování ukončeno. Přijato. 145 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 148 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 146 pro, proti, zdrželi se přijato 147 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 149 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 150 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 154 pro, proti, zdrželi se, přijato. 151 pro, proti, zdrželi se, přijato. 152 pro, proti, zdrželi se, přijato. 153 pro, proti, zdrželi se, přijato. 155 pro, proti, zdrželi se, přijato. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 156 pro, proti, zdrželi se, přijato. 157 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 159 pro, proti, zdrželi se, přijato. Identické jsou 158, 160 pro. Takže pro. Pořád jsme ještě pro. Takže děkuji proti. Zdrželi se. Prověříme to. Hlasování ukončeno, přijato. Hlasujeme o 162 Ferreira pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sto šedesát tři pro, proti, zdrželi se, přijato. 164 pro, proti, zdrželi se přijato. Další odpadá a nyní pokračujeme s pety 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 166 pro, proti, zdrželi se přijato. 166 pro, eh, 167 pro, proti, zdrželi se 169 pro, proti, zdrželi se přijato 171 pro, proti, zdrželi se přijato 170 pro, proti, zdrželi se přijato 168 na tři části. První část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Teďka nevím, zdali to ještě dává smysl, ale prý ano. Třetí část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Takže 168 byla zamítnuta, byla to rozděleno na tři části a všechny tři byly zamítnuty. Jaké jsme si to nemuseli dělat tak složité. 172 pro, Takže ještě jednou říká pan předseda. 172 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Ale můžeme to ještě prověřit. jeden EPP je tady navíc. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Sto sedmdesát tři pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 174 pro, proti, zdrželi se, přijato. 175 pro, proti, zdrželi se, přijato. Petý 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 179 pro, proti, zdrželi se, přijato. 189 pro, proti, zdrželi se přijato. 180 pro, proti, zdrželi se přijato. 182 pro, proti, zdrželi se přijato. 181 pro, proti, zdrželi se přijato. 183 pro, proti, zdrželi se, přijato. 184 pro, proti, zdrželi se, přijato. Peš 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Prověříme to. Peš 20 se prověří z kontroly elektronicky. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. 185 pro, proti, zdrželi se, přijato. 186 pro, proti, zdrželi se, přijato. 188 pro, proti, strželi se, přijato. 190 pro, 190 devadesátka odpadá? Již jsme o tom hlasovali, o 190. Ano, takže budeme pokračovat se 191 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 192 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 193 pro, proti, zdrželi se, přijato. Petý 12, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní body odůvodnění, tedy devítka, Grostet pro, proti, zdrželi se, přijato. Osm, pro, proti, zdrželi se, přijato. Deset, pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedenáct, na, ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Já si myslím, že je to také přijato, ale ještě to ještě jednou prověříme. Hlasování je ukončeno. Ano, je to přijato. Dvanáctka Jegle pro. Proti. Hrželi se zamítnuto. Třináct pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Čtrnáct pro. Proti. Zdrželi se přijato 15. Arzeny se další pro proti, zdrželi se přijato. Jednička pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Šestnáctka na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, prověříme to. Hlasování ukončeno, přijato. Dobré, jitro říká pan předseda. Osmnáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Sedmnáct pro? proti, zdrželi se přijato. 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se přijato. 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A tak to máme za sebou. Skvělé. A nyní budeme hlasovat o tomto usnesení a nyní zahajuje hlasování. Hlasování je ukončeno. Tak podívejme na to. 55 pro, nikdo se nezdržel, nikdo není proti, takže blahopřeji paní zpravodajce, paní Esther de Lange. Tím jde parlament velice dobře připraven do COP10, tedy toto je globální konference v Nagoji. A děkuji za veškerou práci, která se v této zprávě skrývá. Nyní ještě zůstaneme u biodiverzity a dostáváme se k dalšímu boji, bodu. Punkt 9. Strategische Ziele der EU für die Strategické cíle pro desáté zasedání konference smluvních stran úmluvy o biologické rozmanitosti. Tady máme otázku, kterou chceme ústně položit radě. Otázku máte k dispozici. A k této otázce také povedeme rozpravu na plenárce. Má někdo nějaké poznámky k této poměrně jednoduché otázce? Není tomu tak, protože je to jenom jedna věta, co hodlá EU dělat tak, aby se COP10 stala úspěchem, takže takto je to nyní přijato. Nyní se dostáváme k bodu číslo 10, zaručení nezávislých posouzení dopadů. Já jsem byl poněkud, jsem se zachoval překotně, takže prosím, dámy a pánové, věnujte mi prosím kapku pozornosti. Italská část EPP je tady v plném rozhovoru. Ano. Já. Takže jsme dotaz přijali, ale máme před sebou ještě usnesení, návrh usnesení, který předkládáme. Vy usnesení znáte, je součástí materiálu a proto se na, k usnesení chci zeptat, zdali se chce k tomu někdo vyjádřit. Niemand. Nikdo se nechce vyjádřit, to také není špatné, takže všichni souhlasí. To se týká usnesení o KOP. Takže tady se hla, jsou podepsáni žadatelé a já se chci nyní zeptat, zdali některý ze žadatelů se chce vyjádřit. Paní Belie. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem ráda za práci, kterou jsme odvedli na usnesení. Já chci znovu říci, že je důležité mít ambiciozní stanovisko za Evropský parlament v rámci tohoto celosvětového summitu v Nagoji. A ráda bych se ještě vrátila ke třem bodům, ke kterým bychom mohli vypracovat pozměňovací návrh k tomuto usnesení a abych vám dnes navrhovala, já bych si přála jménem skup, ekologické skupiny, abychom věnovali pozornost, e, i když se to může zdá být složité z diplomatického hlediska, ale zase nám důležité věnovat tomu pozornost, e, protože nám připadá politování hodná pozice vysokých stran této mezinárodní omluvy o biorozmanitosti, jde konkrétně o Japonsko a jeho postoj v oblasti rybolovu, e, pokud je ochranu některých mořských druhů které jsou obzvlášť ohroženy. Jde o to nějaká obecného a velrybu. Takže symbolicky i v politické rovině by, myslím, bylo důležité, kdyby tam parlament vyjádřil politování nad touto skutečností a snažil se vyjet tlak na Japonsku, aby změnilo svůj postoj v oblasti rybolovu. Alebo velryb. Dále bychom byli rádi, kdyby tam velice jasně bylo indikováno, že Evropský parlament je proti tomu, aby se zevšeobecňovala patentovatelnost živých organismů. Čili by bylo třeba to také promítnout do toho usnesení. Je pravda, že jsou tady určité činnosti, které, mm, určité práce na sdílení výhod, patentování živých organismů, tak hledaže eh, by byly takovéto přínosy, jinak bychom měli být proti patentovatelnosti. A dále ještě máme něco k biopalivům. Tady bychom rádi znovu potvrdili, že je dnes nutné nastavit závazná kritéria trvalé udržitelnosti pro tuto oblast. Takže to jsou tři věci, na které jsem chtěla upozornit a ještě jednou chci říct, že jsem velice ráda za tento první výsledek u tohoto usnesení. A doufám, že takto k tomu bude přistupovat i celý parlament v plénu potom. Děkuji. A nyní Kryton Arzenis. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poblahopřál autorům usnesení. A rád bych ještě zúraznil některé věci. Na základě zápisu z posledních dvou schůzí CBR, poslední, nebo, nebo poslední proběhla v Kolumbii, v Kolumbii v březnu 2010, z zápisu je patrné, že Brazílie a řada dalších zemí jasně uvedly, že eh, dokud strategický plán, respektive nemohou s tím strategickým plánem, novým plánem pro léta 2010 až 2020 souhlasit, pokud eh, tam nebude jasný závazek ohledně financování a pokud nebude dosaženo skutečného pokroku v oblasti přístupového protokolu. V oblasti protokolu o přístupech a přínosech, přístupu a přínosech. Je eh, důležité se tyto věci uvědomit, protože se nějak ukodaně hrozí, že se ta jednání zablokují. Eh, já jsem se prošel tady zápisy z těchto zasedání a viděl jsem, že pozice EU ve vyjednávání byla skutečně hanebná, mm, protože pozice EU tady jde vlastně proti článku 3 umluvy, eh, kde se žádá spravedlivé eh, rozdělování přínosů či sdílení přínosů. Navíc se tím nerespektuje charta o právech původních obyvatel protože například se tam hovoří o výhradách eh, k právu původních obyvatel na genetické zdroje. Hovoří se tam o předběžném souhlasu s, pří, s přístupem ke genetickým zdrojům. Zároveň EU nepodporuje zmínku o tom, že by se sdílely přínosy společné mm, Eh, pardon, týkající se sdílení tradičních znalostí a poznatků. Eh, evidentně tedy EU se snaží také oslabit eh, ustanovení o monitorování, sledování, o podání výkazu, o, hm, tedy zpráv o využívání genetických zdrojů a zároveň to tež platí o vzájemně vzájemných dohodách mezi uživateli genetických zdrojů. EU eh, e totiž se snaží ve vyjednávání o to, aby monitorování a podávání zpráv bylo dobrovolné, což jde proti rozhodnutí pracovních skupin. Ehm, musí být vedeno úsilí o dosažení dohody s tradičními uživateli genetických zdrojů. A, a pokud ne, eh, měli bychom k tomu mít přístup, pokud se do, k dohodě nedospěje, chce EU, abychom k tomu měli stejně přístup. Dále tento eh, protokol bude uplatňován od okamžiku, kdy dojde k ratifikaci. Opět to tady vlastně znevýhodňuje situaci domorodných obyvatel. A skutečně vyjednávací pozice EU um, není, není dobrá, jde proti zájmům například původního obyvatelstva. A je tam ještě jedna politování hodná věc. Přestože máme CBR od roku 1992, eh, umluvu tedy o biologické rozmanitosti a v této umluvě jsou velice dobře nastavené podmínky a máme dvě další komerčně zaměřené umluvy, jako je ta umluva o genetickém výzkumu u rostlin a eh, práva duševního vlastnictví. Práva duševního vlastnictví. Eh, to jsou věci, kde je velice rychlý pohyb na trhu a my eh, naprosto, a naprosto se a i když naprosto zohledníme tedy pohled tržních aktérů, tak stejně tam pořád máme problém. Takže já si myslím, že, že budeme mít problém naplnit ty stanovené cíle. Schön, dann Vittorio Prodi. Vittorio Prodi. Ja. Dann gehen wir weiter. Nebude hovořit, takže přejdeme dále. Kristina Gutierrez. Děkuji, pane předsedo. Téma biodiverzity a usnesení obou stran. Já jsem byla v Bonu na zasedání v Bonu předsedkyní a viděla jsem, že v textu jsou velké rozpory. Pro mě bylo velkým překvapením, když jsme byli v Bonu, byl problém původního obyvatelstva, které během století žili na určitém území a které tito obyvatelé byli z tohoto území poté vyhnáni. V Africe, v Kamerunu například, v Mexiku, v dalších zemích nenechávají je obdělávat své původní území. Jsou to malé skupiny, kteří používají tradiční nástroje a žádným způsobem nenarušují životní prostředí, nenechávají je navštívit například své posvátné stromy ani nic takového. A myslím si, že to je něco velmi nepříjemného. Dokonce si myslím, že bychom měli navrhnout komisi, že pokud by docházelo k něčemu takovému, tak by měli mít původní obyvatelé přístup na určitá místa. Já si myslím, že není správné, že velmi tvrdé, když demokratický orgán ukládá opatření, která vylučují z určitého prostředí původní obyvatelstvo. Tito obyvatelé mají určitá svá tradiční práva. A nyní levice hlasuje proti mému pozměňovacímu návrhu 108, ve kterém říkám, že bychom měli zohledňovat e, práva majitelů zemí. V Evropě například, když někdo vlastní určitý pozemek a tam má park na něm, tak my se s ním musíme domluvit, musíme s ním vyjednávat. A neříkáme, že je to e, ten zatracený majitel, protože všichni majitelé jsou prostě špatní. Já bych chtěla, aby se tento výbor nad tím zamyslel. Já si myslím, že pokud se majitel rozhodne něco zničit, tak my nic nedokážeme pomocí zákonodárství. Takže já si myslím, že bychom se měli eh, snažit domluvit vždycky na základě směrnice 6. My jsme se vždy setkávali s původním obyvatelstvem a s nevládními organizacemi, které působí v terénu. A já si myslím tedy, že potřebujeme pozměňovací návrh, který by vyžadoval, aby mezinárodní protokoly OSN a Evropské unie zohledňovaly při vyhlášení parku nejenom lidský faktor, ale i monitorování lidského faktoru, který musí být uznáván a musí být tedy zohledněna jeho přítomnost. Děkuji. Danke. No dobrá, tak děkuji. Kde... Kde v té zprávě je ten rozpor? Kde tam vidíte rozpor? Omlouvám se. Já vám radši napíšu detailně svůj příspěvek, to bude lepší. Ano, v pořádku. Takže Kahn Kaltenbach. Děkuji. Myslím si, že tyto impulze zapracu, impulzy zapracujeme, ale lhuta pro pozměňovací návrh je 15. Děkuji za čilou účast, ale myslím si, že je důležité, abychom měli velice konkrétní, stringentní dokument, abychom zohlednili ostatní aspekty. Já se domnívám, že také s ostatními autory také vaše impulzy zapracujeme, ale nemyslím si, že bychom mohli dokument nafouknout tak, abychom reagovali na všechny speciální a také národní aspekty. Já vám také děkuji za vaše hlasování o zprávě o biodiverzitě, neboť vypracování té zprávy nebyla snadná věc a já doufám, že v budoucnosti budeme postupovat strukturovaněji a ne tak individuálně jako dosud, ale je třeba také sdělit názor Evropského parlamentu a Evropy a musí to být obě dvě věci. Za prvé musíme brát v potaz e, zájmy původního a domorodového obyvatelstva. Domnívám se, že rozmanitost bude úspěšná tehdy, jestliže to také domorodé obyvatelstvo podpoří. Potřebujeme přístup od spodu nahoru a potřebujeme také závazek rozhodujících orgánů. My potřebujeme také požadovat to, aby ochrana životního prostředí, rozmanitost a ochrana druhů byla přítomná všude. Musí to být cíleně zaměřeněno na to, aby neexistovala eh, žádná politická oblast, kde by eh, nebyla zohledněna biologická diverzita to znamená, aby se chom si uvědomili, že jestliže vyhřou určité druhy, že to nikdy nehradíme penězi. Děkuji. Esther de Lange. Eh, Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat kolegům a sekretariátu za jejich pomoc při vypracování tohoto usnesení pro Nagoju tak rychle. Proběhla k tomu už eh, dříve široká konzultace, takže díky tomu jsme to mohli takto rychle zpracovat. Ale já souhlasím s paní Kalenbach, že ta otázka ani to usnesení by se nemělo příliš eh, rozšiřovat tematicky, jinak by to mm, potom bylo méně, méně průrazné. Nicméně zazněly se některé užitečné podněty, užitečné návrhy na doplnění textu. Mám na mysli například to, co, zazně, to, co zaznělo od kolegu EPP ohledně toho lidského aspektu a také to, co se zaznělo ohledně eh, lovu tu nějaká eh, a velryb. Samozřejmě v parlamentu už jsme toto své zklamání vyjadřovali dříve. No, zklamání tedy z postoje Japonska. Patenty jsou také důležitým tématem. Stále více se e, používá výjimka, má to stále větší dopad na rozmanitost. Lidé se tedy dosud existující biorozmanitost snaží patentovat eh, a je třeba, aby z toho měli prospěch prostě lidé, občané, ne pouze velké nadnárodní podniky. A je otázka, jak to tedy textuálně zachytit, tato témata. Je pravda, že bychom eh, měli se na komisi obránit, obrátit s otazem, jak zajistit abych se neopakovaly naše chyby z předchozích mezinárodních konferencí. Ehm, na komisi běží interní konzultace, nebo v EU běží interní konzultace, zatímco um, ostatní potom mimo ten hlavní jednací sál um, dospívají k určitým dohodám. Takže s tímto bychom se měli obrátit na komisi. Tak se zeptáme Evropské komise, zdali jsme dostatečně připraveni na to, abychom se prosadili. Tady kolegu tady máme, který nám o tom něco může říci. Vidím ho, nevidím ho? Je tady Jörg? Děkuji, pane předsedo. Ano, pokud je o přípravy tak eh, několik eh, stručných informací o tom, jaké naše stanovisko, jak vypadá Evropská interní koordinace, která právě započala s belgickým předsednictvím. Podívejme se eh, na výsledky některých zasedání, která se byla zmiňována v Kálí, v Nairobi také. Na základě těchto výstupů tedy vedeme interní konzultaci na všech úrovních s členskými státy a připravujeme vyjednávací pozici EU, to už, je, to už dosti pokročilo ve spolupráci s belgickým předsednictvím a doladíme potom, dokončíme toto stanovisko také podle, nebo tu vydávací pozici podle závěru rady. Pravděpodobně je budeme k dispozici v polovině října, takže na podzim to dopracujeme a také budeme informovat europoslance o přípravné, přípravných krocích později tedy ještě, v, ještě na pozdějších schůzích, možná začátkem října bychom vás mohli informovat. Teď nás čekají letní prázdniny. Pokud je o přístup a sdělení přínosů, což je problematika, která zde byla několikrát zmiňována. Ta závěrečná jednání probíhají tento týden v Montrealu. Musíme také počkat na výsledky těchto jednání, tak abychom mohli vidět vlastně celý ten balíček pro Nagoju, bude tam jednak projednáván strategický plán, je třeba se zaměřit také na eh, cíl EU pro 2020 v oblasti biologické rozmanitosti. Eh, my jsme se rozhodli, že eh, v říjnu přijmeme k tomu něco, také otázka financování je zásadní. Je třeba tento balíček projednat ve světle, ve světle výsledků montrealského zasedání z tohoto týdne. Děkuji. Ano, v to také doufáme a ještě jeden kolega. Děkuji, pane předsedo. Já mám ještě přímou otázku na komisi. Já jsem si vědom toho, že trvá, než se EU dobere svého společného stanoviska, ale když tady slyším, že právě pro mě v polovině října budeme mít společný postoj a přitom Nagoya se bude konat koncem října, tak se stále bojím, že zopakujeme své chyby z Kodaně, z Dauha a odinut. Moje konkrétní otázka tady zní, co děláte teď, nyní, proto, abychom i dokázali přesvědčit jiné zemi, země mimo EU eh, o našem názoru. A nebo budeme opět čekat do poloviny října na společný vyjednávací postoj EU a potom přejdeme do Nagoje a zjistíme, že ostatní země už se dohodly na něčem jiném. Takže co konkrétně děláme nyní proto, abychom země mimo EU získali pro náš postoj? Ano, ještě řecký kolega má eh, otázku. Ano. E, skutečně bylo by dobré, kdyby to nedopadlo jako v Kodani. Bylo by dobré, kdybychom přesvědčili e, ostatní země pro, pro náš názor, zejména u ABS a u přístupu k genetickým zdrojům a sdělení přínosu. To naše stanovisko není dobré a mne by zajímalo od komise, zda je pravda to, co jsem říkal, že tedy e, komise uplatňuje výhrady Eh, k referenci pro existující práva na eh, genetické zdroje, práva tedy pro domorodé obyvatelstvo. Eh, dále, že by se odbourával předběžný souhlas, informovaný souhlas, že komise nepodporuje zmínku o přístup k genetickým zdrojům a k sdílení tradičních, k právu na, na tradiční poznatky znalosti a dále, že se snažíte oslabit pravidelné monitorování podávání zpráv a tak dále. To je skutečně politování hodné. Zajímalo by mne, co nám k tomu komise řekne. Děkuji, pane předsedo. Eh, nejprve pokud jde o to, jak se snažíme zapojit, přesvědčit třetí země již v této fázi, je pravda, že naše ehm, výsledné stanovisko eh, bude k dispozici až těsně před ehm, zasedáním COP, ale eh, již nyní se snažíme působit například právě v Montrealu, se spojit s jinými stranami, a na základě mezidobých zasedání se snažit zjišťovat, v jakých oblastech je možné dosahovat kompromisu, eh, a to na základě vyjednávací pozice, kterou jsme měli pro tato zasedání. Čili využíváme tato neformální zasedání nebo schůzky na okraji různých konferencí také. Eh, využíváme svoji ekologickou diplomatickou síť, eh, stejně jako jsme to dělali v Dobnu před těmi mezidobými zasedáními. Eh, snažíme se předávat eh, návrhy z našeho stanoviska, našeho postoje jiným stranám, tak aby věděli, eh, jak je náš postoj. A také využijeme v září to zasedání na vysoké úrovni v New Yorku. To je zasedání na vysoké úrovni generálního schromá, valného schromáždění OSN ohledně biologické rozmanitosti. Tam budou přítomni ministři, bude se připravovat zasedání COP a doufáme, že tato nebo hodně se slobujeme o těchto politických zasedání na vysoké úrovni, nejvyšší úrovni, protože tam pravděpodobně budou přítomny i hlavy státu, šefové vlád a doufáme, že se tady podaří dosáhnout dohody už, už celé řady otevřených otázek pro KOP. A doufáme, že řada vě, řadu věcí se podaří vyřešit ještě před samotným zasedáním KOP. Pokud o vyjednávání o ABS, ta témata, která zde byla zmiňována, se týkají jednání, která ještě běží v Montrealu. Já jsem zatím eh, neobdržel eh, informace od kolegů, kteří tam za nás vyjednávají, takže prosím chápejte, že nemohu poskytnout informace o tom, co se nyní teprve vyjednává v Montrealu a jak se vyvíjí naše vyjednávací pozice, jak se vůbec vyvíjí ta jednání. Pokud je o domorodé obyvatelstvo a jeho práva na tradiční, poznat, tradiční poznatky, znalosti, tento nový protokol bude muset řešit eh, tradiční eh, znalosti společné s přírodními zdroji, eh, jde o znalosti tedy domorodých obyvatel. A my podporujeme také to, aby ustanovení o povinnostech, závazcích zemí zajistit, aby existoval určitý mechanismus, na úrovni jednotlivých zemí, který by umožňoval zapojit domorodé obyvatelstvo a e, místní komunity, místní společenství, že tedy takovýto mechanismus by měl fungovat, ale samozřejmě to bude závazek na národní úrovni. Diskuse, vyjednávání o této věci jsou velmi složitá a není to pouze Evropská unie, která na to má svůj jasný pohled. Je to opravdu spolitizovaná diskuse v této věci, ale není to tak, že by si EU nepřálo mít tam zmínku o eh, domorodém obyvatelstvu a, právu, a jeho právu na genetické zdroje, aby to tak bylo zakotveno v protokolu. Není pravda, že si to nepřijeme, ale pokud je o jednání, která není pěší, my jsme slíbili, že parlament budeme informovat co nejdříve, potom jednání v Montrealu, že vám tady poskytneme nejčerstvější informace o situaci, stejně tak, jako jsme to učinili před pár týdny, před montrealským jednáním. Omlouvám se za to, že náš odborník tady, tady nemůže být dnes, aby vám poskytl podrobnější informace. Děkuji. Nikdo další se již o slovo nehlásí, proto děkuji autorům této rezoluce a pozměňovací návrhy lze předkládat do zítřejšího poledne a také jsme slyšeli, že usnesení nemá být příliš dlouhé. A dnešní poslední dopolední bod, protože bod 11 již jsme probrali, to je EFSA. A bod o klimakik nyní nebudeme probírat a nyní máme zaručení nezávislých posouzení dopadů. To je stanovisko pro jury a slovo má kolega Kalenan. Thank you, uh, Mr. Děkuji, pane předsedo. Tak není to úplně, úplně nejdůležitější bod dnešního pořádu dne, ale nicméně stále byl dosti důležitý. Jak jste říkal, máme poskytnout své stanovisko výboru Jury k problematice eh, zajišťování nezávislých posouzení dopadů. Paní Niblerová je zpravodaj, pardon, je autorkou, navrhovatelkou stanoviska pro Jury, nebo v Jury spíše. Já souhlasím s tím, co říká v jednom ze svých posledních pracovních dokumentů, a totiž, že komise by měla nést odpovědnost za hodnocení dopadu. Nicméně, že hodnocení dopadu komise by měla být předmětem kontroly kvality. Já jsem připraven akceptovat to, že bychom měli využít obrovské zkušenosti a znalosti v rámci komise a e, ponechat na komise, aby vypracovávala hodnocení dopadu, ale kromě toho e, by to mělo být podrobováno Eh, rigoróznímu a nezávislému externímu hodnocení kvality. Jedině tak se domnívám, eh, že to bude fungovat. Potřebujeme tedy nezávislý výbor pro posouzení dopadu, který byl externí a neposuzoval by eh, studie komise. Šlo by o výměnu osvědčených postupů, respektive o, sled, o kopírování modelu zemí, jako je Británie, Nizozemsko a další, které mají takový nezávislý výbor pro posouzení, dohad, posouzení dopadů. Dále tady máme vstupy od různých zainteresovaných stran. Já si myslím, že eh, eh, legitimní eh, poznámka to ta, že často posouzení dopadů od komise jsou nastavena tak, aby to odpovídalo politickému rozhodnutí, kteréž bylo učiněno, než aby to poskytovalo základ pro nezávislé politické nebo tady naprosto nové objektivní politické rozhodnutí. Dále činnost v tom zahájil výbor IMCO. První výměna názorů se má týkat právě toho, jak by to vypadalo s hodnocením dopadů v tom návrhu. Já si myslím, že bychom eh, měli mít povinnost vypracovávat eh, posouzení dopadů vždy, když vystupujeme s nějakými zásadními pozměňovacími návrhy, pokud tady pokud eh, od komise žádáme mm, hodnocení dopadu u jejich návrhů, tak potom, když my navrhujeme nějaké zásadní změnu návrhu komise, tak bychom měli mít tu odvahu žádat taky sami od sebe vypracování studie o dopadech. Samozřejmě ne ke každému pozněcímu návrhu, ale k těm důležitým ano. Nijak se tím nemění naše právo předkládat pozměňovací návrhy, ale jde o to, abychom měli k dispozici údaje o, um, o faktech a o možných dopadech našich rozhodnutí. To vám se, že také kvalita posouzení dopadů se může zlepšit, pokud budou více konzultovány různé zainteresované strany, pokud se co nejvíce budou um, monitorovat a provádět také uh, analýzy nákladů porovnávat scénář eh, nulových změn versus navrhovaných změn. Samozřejmě některé věci se nedají kvantifikovat, například dopady na životní prostředí či veřejné zdraví, to je obtížně měřitelné, ale v takovém případě by se to mělo jasně vysvětlit. Já neříkám, že se všechno má redukovat na kvantifikovatelné náklady. Často existují buď náklady nebo naopak přínosy, eh, které je eh, těžké převést do peněžních částek, kvantifikovat, ale nicméně třeba je zohlednit. Na závěr tedy bych řekl, že nezávislá hodnocení dopadů jsou nesmírně důležitá. Domnívám se, že mohou sehrávat klíčovou roli eh, v našem rozhodování se o legislativě, ale myslím, že klíčovým slovem v celém tom návrhu je slovo nezávislý. Děkuji za pozornost. Vielen Dank, Kollege Děkuji, pane Kalanane. U těchto tak složitých záležitostí určitě potřebujeme určitou prezentaci, aby nám někdo řekl, jaké budou dopady, jaké budou důsledky. Ale nyní jsem toho názoru, že všechny příslušné dokumenty budou připraveny. V meziinstitucionální dohodě s komisí jsme se zavázali k tomu, že budeme pozorně sledovat nezávislé posouzení dopadů. To platí zvláště pro přípravu návrhu textu. Ale když poté rozhodneme, že ten text nebudeme chtít, že budeme chtít ten text jiný, tak vždycky se můžeme rozhodnout jinak. Ano, pane předsedo, já jsem překvapená, že zde už skoro nikdo není. Já si myslím, že key point udržitelnosti má dopad na životní prostředí. Klíčové slovo je dopad. Dopad na regulaci, kterou činí Evropská unie. A zde musíme jasně rozlišovat, co jsou otázky, co je informovanost, protože to není závazné. Musíme tedy vědět, jaký dopad budou mít určité záležitosti na celkový systém v Evropské unii. Může to být zaměstnanost, může to být vysoká cena a tak dále. A dále, kdo bude vypracovávat zprávu a jaká kritéria do této zprávy zapracujeme. Takže to jsou tři základní body, které musíme zohlednit v budoucích letech, protože například příští rok bude Evropská unie zpracovávat směrnici o dopadech na životní prostředí. Takže musíme mít koncepci. Za prvé je to téma regulace. Záporný dopad evropské regulace v mnoha případech byl dokázán. Evropská unie občas tady má tento západní eh, záporný dopad a kromě toho nemá ráda, když je kritizována je to takové politické těleso, které není rádo, když je kritizováno. Ale musíme si zvyknout na to, že musíme vypracovat externě nezávislou zprávu, protože nemůžeme být tou zaujatou osobou. Například otázka REACH nám ukázalo, že tam byly černé díry. A ani se nejednalo tak o špatnou legislativu, ale spíše to byly nedostatky, nebo tam bylo prostě prázdno, takže potřebujeme nezávislé vyhodnocení. Ale já bych zašla ještě dále. Já bych řekla, že ty instituce z těch zemí, které budou příjemci iniciativy, tak musí být nezávislé. Například jedno téma, kterým se hodně zabývá levice, to je urbanismus ve Španělsku. Přebytek urbanismu ve Španělsku vznikl kvůli tomu, že v 19. století zde došlo k velkému boomu, velkému rozmachu, kdy se rozhodlo sebrat peníze bohatým, ale sebrali je také i radnicím. Takže radnice nemají žádná aktiva, nemají žádné vlastnictví, nemají vlastní rozpočet a jejich hlavní zdroj financování je to, co vydělávají, eh, nebo co jim platí za stavební povolení. Já jsem ráda, že se toto kritizuje. Dále se kritizují určité nepřetnosti, ale základem všeho je, že radši postaví tisíc domů než 500, eh, protože takovým způsobem bude mít eh, radnice zajištěn rozpočet na dalších x let. Takže to nesmí být orgán, který bude zainteresovaný. Musí to být externí orgán, nezávislý, který bude toto předzkoumat. Takže v tomto podporuji. Podporuji svého kolegu Kalanana. Já bych byla ráda, aby v tomto výboru vystoupili představitelé Asociace pro Evropu, kterou podporuje Norsko, aby tedy sem před nás přišli zástupci této organizace, aby například nám řekli, jakým způsobem eh, Evropská unie a eh, má dopad na, eh, a legislativa o Evropské o životním prostředí má dopad na umělecká díla. Nemohou se restaurovat určité obrazy a další díla. Ale já bych chtěla, abychom určité orgány přeskoumali. Musíme zjistit, ještě předtím, než to budeme probírat tady, tak musíme mít posouzení dopadu a zjistit, jaký dopad mají určitá odvětví. Takže já si myslím, že zde musíme mít externí posouzení dopadu, které bude nezávislé, musíme být velmi přesní. Dopad musíme zdůrazňovat, například vizuální dopad nebo dopad na krajinu. Takže já jsem proto, aby tento přeskum či posouzení bylo nezávislé. Měli bychom mít určitě také task force. Musíme pokračovat v tomto postupu a musíme rozvíjet také politiku životního prostředí. Děkuji. Dankeschön, Nessa Childs. Děkuji. Děkuji. Chci poděkovat zpravodaji za tento návrh a nezávislost uh, posudku je velice důležitá, protože jde o to, abychom takto zabezpečovali dobrou legislativu a také tyto posudky sami musí být nezávislé a kvalitní a já chci hovořit o našich výchozích bodech této oblasti, protože hodnocení dopadu případů by nemělo bránit rozhodování politických činitelů. Měly by se brát také v pota samozřejmě sociálně ekonomické aspekty musíme se podívat na to, že některé uh, posudky a návrhy jsou jednoduché, jiné jsou složité, některé pře- uh, musí předkládat rychle, některé jsou složitější. Proto je velice těžké tyto nezávislé dopady předepisovat uh, jako závazné. My musíme zkoumat také dobrou praxi v jednotlivých zemích, například v některých zemích tyto posudky posouzení dopadu jsou přeskoumávána nezávislými orgány. Tak, abychom měli nezávislé posudky, proto musíme také zabezpečit účast různých nezávislých aktérů a také musíme zabránit konfliktu zájmu. Někdy se konflikty zájmu objeví až po zpracování hodnocení, až ke škodě již došlo. Já si myslím, že i my bychom měli dělat politická rozhodnutí, protože politická rozhodnutí na nás, my jsme politici. Chci ještě jednou poděkovat zpravodaji za stanovisko a těším se na spolupráci s vámi se všemi. Thank you. Uh, Satuhasi. Satuhasi. Kiitoksia, puheenjohtaja. Děkuji, pane předsedo. Děkuji děkuji. Já také děkuji zpravodaji za jeho skvělou práci. Jak řekla představitelka socialistů, já bych také ráda zdůraznila to, že posouzení dopadů nikdy nemohou být separována od politických rozhodnutí posouzení dopadu má za úkol vyhodnotit eh, různá rozhodnutí a fakta, která máme, na základě čehož tato rozhodnutí činíme. My zde máme tři důležité zásady, tři důležité prvky. A já si myslím, že tyto prvky by měly být také odraženy v názoru, eh, ve stanovisku Envy. Za prvé, vyhodnocení dopadu je pomoc pro politické rozhodování. Ale nikdy nemohou nahradit politické rozhodování, to v žádném případě. A posouzení dopadu by také neměly sloužit k tomu, aby politické rozhodování bylo zdržováno. Také nemohou být použity jako eh, určitá překážka k tomu, aby bylo stíž, stíženo e, politické rozhodování. Politické rozhodnutí, to má skutečnou váhu. V tom spočívá demokracie. Ve svém návrhu v bodě číslo 5, pane Kalane, Kalané, vy navrhujete, aby zde byla analýza nákladů a přínosů, které musí být jasně vyčísleny. Já si myslím, že tento bod číslo 5 je proti tomu, co navrhuje paní Niebler. Já v tomto případě spíše sdílím stanovisko paní Niebler. Říkám to proto, že zde je mnoho záležitostí nebo otázek, ve kterých se přínosy nemohou zcela jasně vyčíslit. Nevždy je to možné. Často jsou tyto přínosy odraženy v životním prostředí nebo ve zdravotnictví a e, občas je tedy těžké je přesně vyčíslit. Jako příklad bychom mohli použít Takový příklad z nedávné doby. My jsme zadali posouzení dopadů pro legislativu ROX a věděli jsme, že v případě mnoha materiálů se zdálo, že náklady nebylo lehké stanovit. Také je těžké vyčíslit přínos biodiverzity. Nemůžeme to vyčíslit finančně přesně. Tedy to, že uchováme určitý druh, že tento druh nevyhyne. To nemůžeme vyčíslit penězi. Ani například pokud jde o kvalitu života, například nějaké e, místní, místního společenství. Takže tento přínos nevždy může být vyčíslen a musíme počítat i s jinými možnostmi. Nyní k bodu číslo 7. Zde pan Kalana navrhuje, aby výbory parlamentu, pokud zde budou pozměňovací návrhy, které mohou mít dopady, tak se zde navrhuje, aby zde také byl vypracován eh, posouzení dopadů k těmto pozměňovacím návrhům parlamentu. Já si myslím, že to jde proti tomu, co navrhuje paní Niebler z výboru Jury. Nakonec by to mohlo omezit svobodu vytváření právních norem. Pan Kalanan zde odkazuje na meziinstitucionální dohodu, ale myslím si, že zachází ještě dále než to, co je v této dohodě stanoveno. V této me- meziinstitucionální dohodě je řečeno, že pokud legislativní orgány potřebují provést důležité změny, tak mohou zadat posouzení dopadů. Není to povinné, je to pouze možnost, kterou mají k dispozici. Já si myslím, že je to dobrý nápad, že aniž bychom si zmenšili náš manévrovací prostor, že si můžeme vybrat, pokud chceme či nechceme posouzení dopadu, ale nemáme svázané ruce nějakou povinností, takže musíme najít rovnováhu mezi tím, čeho chce dosáhnout pan Kalanan, který si myslí, že bychom se mohli rozhodovat na základě lepších informací, ale jak říkám, musíme to vyvážit také tím, že si musíme ponechat dostatečný manovrovací prostor a svobodu pro rozhodování. Jak říkám, to je základ pro demokratický život. Díky. Vittorio Prodi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Také děkuji kolegovi Kennanovi za vykonanou práci, i když jsem poněkud překvapen. Evropská unie má různé nástroje, které je třeba nejdříve také prověřit a přeskoumat, než budeme požadovat další nástroje. K tomu následující komise je zodpovědná zodpovědná za prohloubení vědeckého společného výzkumného centra. A tady se jedná o prohloubení různých témat pro komisi, pro komisi jako zákonodárného orgánu, ale komise má také e, zákonnou iniciativou a i v tomto ji má vědecké centrum podporovat. Je to instituce, která je velice dobrá a je dobré, když na těchto tématech pracuje. A my máme také kruce různé další agentury. Dnes jsme hovořili o EFSE, a při naší návštěvě EFSI jsme byli velice pro nezávislost rady agentury EFSA. Než budeme volat po externí podpoře, musíme nejdříve analyzovat systém úřadů a agentur, protože tento systém by měl být nezávislý. Například Agentura pro životní prostředí v Kodani má také vysoce profesionální infrastrukturu a já jsem toho názoru, že celá agentura funguje nezávisle. To samozřejmě můžeme analyzovat, ale myslím si, že v agenturách pracují profesionálové, kteří jsou nezávislí a kteří by mohli zpracovávat všechny tyto studie a všechno toto by mělo být také součástí celkového dokumentu o hodnocení dopadů. Já se nedomnívám, že by mimo rámec komise existovaly také nezávislé, nezávislé vědomosti a znalosti, které by byly srovnatelné s vědomostmi a poznatky agentury v Kodani. Ale u také dalších nezávislých či externích institucí a organizací musíme prověřovat jejich nezávislost. Na druhé straně máme agentury, které mají, musí být nezávislé. A o to nám také vždy šlo. Pro nás bylo vždy důležité, aby správní rady agentur byly nezávislé. A to znamená, že eh, z tohoto hlediska musíme agentury prověřit. A já se domnívám, že zaměstnanci těchto agentur jsou nezávislí a jsou profesionální a já si myslím, že takovéto hodnocení dopadu by v klidu mohli zpracovávat. Je to poněkud ožehavá otázka, ovšem my bychom mohli eventuálně požádat o to, aby také součástí těchto rad byli důvěrníci parlamentu. Takže by měl mít možná parlament možnost zde jmenovat osobnosti, které by eventuálně se staly součástí takovéto správní rady a obohacovali ji o své expertní znalosti. Myslím si, že by se eventuálně mohla vytvořit i rada pro agentury. Existuje celá řada agentur, které se zabývají přímo či nepřímo otázkami životního prostředí a možná, že tady by se dalo začít. To jsou renomovaní experti a profesionálové, možná, že bychom se mohli opřít o ně a postarat se o to, aby agentury se zorganizovaly a potom společně reagovaly a zpracovávaly takováto hodnocení dopadu, protože já se domnívám, že v rámci Evropské unie již disponujeme takto kvalifikovanými zaměstnanci. A my jsme se také postarali o jejich nezávislost a já si myslím, že nás v této oblasti také mohou vést. Děkuji. Radvile Mokonajty. Děkuji kolegům, Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala kolegům, kteří se věnovali této komplexní problematice skutečně tady do toho vstupuje celá řada aspektů, prvků. Obecně za to hovoříme-li o realizaci hodnocení dopadů v legislativním procesu, ráda bych upozornila na hodnocení dopadů na životní prostředí. U hodnocení dopadu se domníváme, že by se vždy měly zohledňovat dopady na životní prostředí případného legislativního aktu. A domnívám se, že jsou to právě environmentální aspekty, které by měly být tím hlavním kritériem při rozhodování se pro či proti nějakému návrhu. Myslím si, že každý, kdo vyvíjí hospodářskou činnost, se domnívá, že tato činnost bude objektivní a nezávislá. Hovoříme tady proto o dopadech environmentální legislativy. A myslím, že evropští občané by eh, měli to vnímat tak, že se, nám, že se skutečně snažíme prosazovat princip nezávislosti. Mám na mysli nyní sektor například energetiky a další. Zatím je situace taková, že podnik který, nebo subjekt, který se zadá nějakou studii či analýzu, věří, že výsledek hodnocení může ospravedlnit eh, hospodářskou činnost tohoto podniku. A někde je to způsob, jak zakrývat eh, třeba i nelegální činnost. Domnívám se, že pokud eh, se chceme řídit principem objektivity, nezávislosti, nestranosti, tak eh, pokud bychom se mi řídili, tak bychom možná dosáhli lepších výsledků. Možná bychom se mohli věnovat také směrnici o hodnocení dopadu na životní prostředí. Eh, Prosím nyní komisi o zaujmutí stanoviska. Prosím, Stevene. Děkuji, pane předsedo. Nejprve komisi samozřejmě leží na srdci dobrá kvalita hodnocení dopadů, proto vítáme návrh stanoviska z vašeho výboru. V hodnocení dopadů, a to chci zdůraznit, řešíme hospodářské, sociální a environmentální dopady integrovaně. A to v rámci určitého eh, také rámce pro hodnocení eh, nákladových dopadů. Tak to probíhá u všech hodnocení dopadů. Já si myslím, že u vašeho stanoviska je trošku problém s tím, že by tam byl tady ten externí hodnotící výbor. Proč si myslíme, že, to, že by to nebyl dobrý postup? Za prvé, eh, výbor eh, pro posouzení dopadu by měl být eh, nezávislý z hlediska složení, měli by tam být lidé z DG ten náš výbor je složen z, z, z lidí z DG pro podnikání, ale také pro sociální oblast a pro zaměstnanost. Pokud by tam byly externí členové, tak by asi ta rovnováha byla narušena. Hovořilo se o členských státech, o tom, že v některých členských státech jsou nastaveny nezávislé orgány, ty ovšem obvykle nejsou nezávislé, obvykle, eh, obvykle eh, analyzují dopady na, eh, na obchodní činnost, dopady hospodářské. My se domníváme, že náš model je tady odlišný, protože se hodnotí dopady hospodářské, sociální, environmentální. Ehm, institucionálně za to, jak je důležité, že předseda eh, jmenuje členy tohoto výboru, aby jednali nezávisle na svých generálních ředitelstvích, ale zároveň jsou to pracovníci Evropské komise. Tento výbor tedy ehm, prostudovává hodnocení dopadů vypracovává na komisi předtím, než jsou přijata. A je obtížné si představit, že bychom tam měli externí členy. Někdo dokonce zmínil například ta eh, zástupce Evropského parlamentu, že teď tyto lidé by měli přístup k interním eh, procesům, postupům na komise. To se nám nezdá být hodné ani pro nás, ani pro vás. Zdá se, že tedy by nebylo dobré, aby k těmto informacím měli přístup lidé zvenčí. Možná bych chtěl zmínit také návrh dohody o vztazích mezi Evropským parlamentu a komisí. E, v tomto návrhu uvádíme, cituji, komise zajistí, že její e, hodnocení dopadů jsou prováděna v její odpovědnosti e, na základě transparentních postupů, které zaručují nezávislé provedení hodnocení dopadů. Konec citátu. A z této formulace vyplývá, že komise samozřejmě si nastaví své interní postupy tak, aby to dobře fungovalo. E, nicméně vítám e, myšlenku, kterou přišel, myslím, Martin Kellenen e, a vychází se tady z přístupu výboru IMCO, kde IMCO sleduje, monitoruje hodnocení dopadů komise, projednává je, posuzuje, zda byly provedeny dobře. My bychom vítali tento přeskum, tuto kontrolu ze strany Evropského parlamentu eh, po té, co tedy přijmeme nějaké hodnocení dopadu, ze kterých chcete vycházet eh, při koncepčních rozhodnutích. Domníváme se také, že eh, Vítáme také návrh, že by Evropský parlament prováděl hodnocení dopadů svých zásadních pozměňovacích návrhů, protože když jednáme my s zainteresovanými stranami, tak toto vnímají jako jednu ze slabin aktuálního mechanismu hodnocení dopadu, protože když vypracujeme nějaký návrh, u kterého jsou pak zásadnější změnové návrhy, nevíme přesně, jaké ty dopady nakonec budou. Pokud je o agentury, Evropská agentura pro životní prostředí je dobrým příkladem, je velmi profesionální, nezávislá a velice často se také vyjadřuje, připomínkuje eh, věci v rámci hodnocení dopadu. V rámci totiž eh, vypracování hodnocení dopadu oslovujeme celou řadu expertů zainteresovaných stran, takže například eh, já by do toho byla zahrnuta, ale Eh, pardon, EEA by do toho byla zahrnuta. Ovšem není to orgán, který by měl pravomoc eh, jak si kontrolovat eh, interní postupy na komise související s vypracováním hodnocení dopadu. Děkuji. Ja, Linda, nachfrage. Mhm. Linda ještě má nějaký dodatečný dotaz. Já chci reagovat. Já nevím, co dělá Imko, ale ptám se, zdali komise by byla ochotná komentovat také toto hodnocení? Já e, máme nejdříve zpravodaje a potom se zpracují pozměňovací návrhy a já si, takto se postupuje a já si myslím, že by také komise měla eh, prezentovat, tedy nám, předkládat nám hodnocení dopadu a také bychom možná mohli dostávat vysvětlení od komise, proč určit té pozměňovací návrhy byly odmítnuty. A mě by zajímalo, jak komise postupuje v jiných výborech. Zdali postupuje takto nebo jinak? Vittorio Prodi. Per una reazione, ecco, proprio perché... Ano, děkuji. Já jsem chtěl také zareagovat na to, co řekla komise. My, my bychom mohli souhlasit s komisí, protože ona má vlastní struktury a bylo by vhodné, aby je používala pro určité posouzení dopadu na životní prostředí. Agentury by mohly být těmi nezávislými orgány, pokud se budou vyvíjet tak, jak my si to přejeme. Já si nemyslím, že bychom mohli mít lepší kompetence, než je agentura v Kodani, protože ta na, tom nej, na té nejvyšší úrovni zkoumá problémy spojené s životním prostředím. Mohli bychom ji povzbudit, mohli bychom ji podpořit, aby se také eh, skontaktovala s dalšími agenturami, například z Helsin- Helsinek, která se zajímá o chemické látky, nebo s EFSOU. A všechny tyto agentury by mohly reagovat na žádost o nezávislé posouzení dopadů. A také na takové posouzení, které bude zpracováno velmi profesionálně. To by mohlo být prováděno u důležitých záležitostí. Pokud by parlament měl zvláštní potřebu detailně rozpracovat některé z témat, tak by mohl využít i externí experty či osoby. Ale těžko můžeme počítat s poradenstvím tak profesionální struktury jako té, kterou má agentura v Kodani. To znamená, agentury by se měly rozvíjet tak, aby spolu eh, těsněji spolupracovali, aby byly více nezávislé pokud jde o externí eh, spolupracovníky, pokud bychom potřebovali využít jejich služeb. Děkuji. Pane Rejte, chcete odpovědět? Ano, děkuji. A první otázku komise. Zda komise bude tady prezentovat svá hodnocení dopadu? Ano, ano, pokud nás o to požádáte, tak samozřejmě velice rádi. Velice rádi vám je tady odprezentujeme. Pokud je o agentury, ano, Evropská agentura pro životní prostředí je nezávislá, velmi profesionální a konzultujeme s ní, kladem zasílám její otázky, stejně tak jako Evropské agentuře pro chemikálie, u návrhů legislativních, eh, které spadají do jejich působnosti. Čili tyto agentury případně poskytují vstupy do eh, procesu vypracování hodnocení dopadu. Ovšem, trošku bychom váhali s tím, aby tyto agentury byly žádány o kontrolu kvality našich hodnocení dopadů eh, do kterých sami poskytli své podněty. Proč? Za prvé jsou externí, za druhé nejsou neutrální. My se domníváme, že Eh, naše hodnocení dopadů musí být neutrální, musí řešit eh, integrálně hospodářské, sociální, environmentální aspekty. A myslím, že jsou některé obchodní organizace, podniky, které eh, budou mít pocit, že také by do toho vypracování hodnocení dopadu měly být zapojeny. Čili nejlepší je neutralita, nejlepší je, když různá generální ředitelství, různé různá pracoviště v rámci komise se podílejí na vypracování hodnocení dopadu a je tak zaručena jejich profesionalita. Děkuji. Na závěr zpravodaje, co nám řekne k tomu, co si vyslechl? Uh, Děkuji, pane předsedo. Jenom stručně dvě věci. Za prvé, můj názor oproti názoru komise se liší v jedné jednoduché věci. Jak eh, řekl jasně pan Wright, eh, výbor pro hodnocení eh, dopadů již existuje v rámci komise, jenomže je složen prostě se zástupců různých generálních ředitelství v rámci komise. Jediné, co já navrhuji, je, aby tento výbor Eh, byl rozšířen o nezávislé členy, nezávislé zástupce mimo prostředí komise. Já mm, akceptuji to, co říká pan Wright, že ti lidé jsou z generální ředitelství, zastupují různé, eh, různé sektory, ale když se na to člověk dívá zvenčí, tak tady vzniká určité podezření, že prostě to lidé z komise hovoří s lidmi z komise a sami před jak se ospravedlňují svá rozhodnutí, své kroky. Já si myslím, že by bylo rozumné a mnohem by ten celý proces byl rigoroznější, kdybychom tam měli nezávislé eh, nezávislé členy tohoto výboru, jmenované lidmi mimo komisi eh, a naše představení taková, že by to byly europoslanci, určitě by to měly být lidé, kteří nejsou závislí na žádné z institucí. Eh, dále, pokud jde o to, co říkala paní Hase a další, já vůbec neříkám, že bychom měli omezovat možnost poslanců eh, měnit legislativu, předkládat eh, pozměňovací návrhy zásadní povahy. Já prostě jenom říkám, že nemůžeme trvat na tom, aby komise produkovala detailní analýzy nákladů a přínosů a hodnocení dopadů, aniž bychom se sami podrobili stejného postupu. Samozřejmě ne všechny pozměňovací návrhy mají důležitý dopad, ale u těch zásadních bychom měli být otevřeni přeskoumání toho, eh, jaké náklady by to naše rozhodnutí eh, regulovat tak mm, tímto způsobem, eh, jaké náklady by to potom sebou neslo. To bychom měli mít na paměti, že tomu rozhodujeme. A samozřejmě mm, chápu, že mm, existují potenciální hospodářské, sociálně, environmentální přínosy, ale je obtížné kvantifikovat. Stále ovšem je možnost, tady je slovně vysvětlit, jako doprovodné odůvodnění pozvacího návrhu a potom za to poneseme prostě poneseme odpovědnost a rozhodneme se, zda stojí za to ten, který pozvací návrh eh, přijmout. Já jenom jediné, co říkám tedy, je, že bychom měli mít na paměti veškerá fakta, když přijímáme nějaké rozhodnutí a eh, těším se samozřejmě na návrhy pozměňovací od kolegů. Děkuji. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 15. září poledne. Takže byl jsem opraven 13. září je to, 12 hodin. Děkuji vám za tuto rozpravu. Prosím vás, abyste dnes odpoledne zase přišli. Máme tady belgické předsednictví a potom také Mezinárodní soudní dvůr pro životní prostředí a také budeme tady mít velice angažované kolegy z Francie, budou to političtí poradci. Takže dnes dopoledne jsme skončili a uvidíme se opět v 15 hodin.